Um, Vážení kolegové, ti nejlepší členové na, eh, z našeho výboru a nejlepší členové našich zaměstnanců se sešli. A až poslední kolegové zde přítomně se posadí, tak můžeme začít. Dobré odpoledne všem. Nemám pro vás žádná sdělení hned na začátek. Myslím si, a nejsem si jistý, a bylo by mi velice trapné, kdyby se splet, ale myslím, Ireny, že máte narozeniny. Právě dnes. To by byl trapas, kdybych to spletl. Nejen, že máte velmi příjemnou šéfku, a e, ta právě se starala, jak vám, jak vám tedy co možná připravit nejlepší narozeniny. Takže já vám také přeju hodně štěstí, hodně zdraví k vašim narozeninám, všechno nejlepší. Kolegové taky vám přejí, všichni kolegové vám přejí e, všechno nejlepší ale já chci poděkovat také všem zaměstnancům, i když nemáte narozeniny. Tak myslím, že už toho bylo pro začátek dost a můžeme se, eh, můžeme se pustit do posledního velkého sousta před prázdninami. A nás teď čekají eh, smlouvy pro dodávku digitálních obsahů. Mariu Lauristin je eh, navrhovatelem stanoviska a tento bod je návrh pro směrnici eh, Libe výbor je přidružený výbor podle pravidla 53 s IMKO a Jury. Eh, Mari předloží tento návrh stanoviska. A myslím, že tu máme pár stínových zpravodajů, kteří se také mohou zúčastnit diskuze. Mariu má slovo. Děkuji. Vzhledem k tomu, že to je celkem úzký okruh eh, kolegů, kteří eh, nejen, že jsou informováni, dokonce se účastnili zapisování tohoto eh, návrhu, tak můžu být opravdu velice stručná. Jedná se o Eh, text, který je v rukou eh, dvou výborů, IMKO a Jury. My k němu poskytujeme stanovisko a eh, musím říci, že naše spolupráce ve všech třech výborech byla vynikající od samého počátku. Měli jsme veliké schůze se stínovými zpravodaji a vedli jsme širokou diskuzi o rozsahu té směrnice a teď při té poslední schůzce jsme téměř už se shodli za aktivní účasti Axela Foska, který je zpravodajem z Jury. A snažili jsme se eh, zabývat digitálním a digitálním online obsahem Eh, velice těžko se tam totiž stanoví eh, hranice. Máme internet věcí, máme ta auta, co jezdí bez řidiče, eh, kam ta zařadíme, jsou digitální nebo nejsou digitální. A téměř se nám podařilo se shodnout, eh, už jsme měli víceméně jasný směr toho, že když budeme mít podezření, že to je digitální eh, obsah, tak by se, bychom se k tomu mohli chovat jako k digitálnímu obsahu. Ale máme tu jeden velice kontroverzní problém, který se týká eh, osobních údajů, to je v článku 3, odstavci 1, kde v návrhu té směrnice se píše, že se má vztahovat ke všemu obsahům eh, pro eh, spotřebitele, tam, kde se hovoří o ceně, která má být eh, zaplacena, nebo tam, kde se na osobní údaje plátců, tedy spotřebitelů. Takže to je, nějaké, je to otázka protiplnění a v, to je kontroverzní věc, už jsme o tom mluvili. A problém spočívá v tom, že tato monetizace osobních údajů jako protiplnění je věc, kterou si ještě musíme vyjasnit s komisí. V tom návrhu jsme na něj poukázali, ale co jsem chtěla říct, že už máme tedy hotové, že prakticky máme tedy dohodu, že ta směrnice by se měla rozvíjet takovým způsobem, že bude harmonizována plně s další legislativou a nový článek bude, a to je 19a nebo něco takového, bude tam zvláštní článek, který se bude zabývat právě tím eh, GDPR, a možná tu je ještě pár dalších záležitostí k diskuzi, problém toho, když končí smlouva, jaký druh údajů může spotřebitel získat zpátky? Jenom ty, které poskytl, nebo ty, které vznikly také na základě jeho poskytnutí? Pak je to otázka újmy. Eh, újmy, digitálnímu prostředí a komu jinému. Takže to nejde jen o eh, ochranu osobních údajů, ale také o určitou újmu. A pak je tu ještě jedna záležitost a to je, a to, je to protiplnění prostřednictvím osobních údajů. Eh, ve eh, Štrasburku se sešli stínoví zprodej všech těch tří výborů a my jsme navrhli, abychom se tedy vešli v tom velkém okruhu a diskutovali o ochraně údajů a snad se nám podaří dojít nějakého řešení, protože to, my jsme měli technické zasedání s komisí a stejně jsme nedošli ke stejnému názoru tak jsme navrhli jakési řešení, které není tím konečným. Je to takový pohyblivý cíl. A já si myslím, že až se k tomu vrátíme v srpnu, budeme mít víc informací. A lhůtu pro pozměňovací návrhy 21. Eh, srpna, to je první týden práce. A doufáme, že budeme finální verzi pro stanovisko Libe na září hotové. Děkuji mnohokrát, Mariu. To je 31. že to není 21. to je 31. srpna. Já 21. sem určitě nepojedu. 31. srpna, dobře. Děkuji mnohokrát. Někdo ze stínových zpravodajů chce promluvit? Prosím. Děkuji mnohokrát. Jak řekla Mariu, je to pohyblivý cíl. Dále ještě na tom pracujeme, diskutujeme, musíme si některé prvky vyjasnit, ale chci především poděkovat Mariu za návrh stanoviska, protože jsem přesvědčen, že to je dobrý základ a že musíme všichni společně zajistit správnou úroveň ochrany spotřebitelů eh, s ohledem na digitální eh, obsah a smlouvy s ním související. Eh, budeme se snažit co možná nejvíc eh, najít eh, způsob, jak dosáhnout očkodného. No a mm, co se týče stanoviska Libe, tam si myslím, že bychom se měli řídit tak, jak uvedla Mariu. Měli bychom se zaměřit na ty otázky ochrany osobních údajů. To jsem přesvědčen, že bychom neměli opětovně vy, vymýšlet eh, pravidla, které už máme u GDPR. To je hlavní nástroj, který máme k ochraně osobních údajů a měl by zůstat také tím hlavním eh, eh, nástrojem. A to proto, že tento nástroj, o kterém teď hovoříme, je směrnice a úroveň harmonizace nebude tedy stejná jako při nařízení. To by všem mělo být jasné, že ustanovení GDPR prostě platí, osobní údaje Eh, nebo ta ustanovení o osobních údajích platí i pro to, co je obsaženo ve směrnici. Co se týče malých podniků a startupů, bych chtěl zajistit, že nebudeme je příliš zatěžovat. To také souvisí s mým prvním bodem, protože jsem přesvědčen, že když hovoříme o osobních údajích, tak podle GDPR máme povinnost která by měla být stejná, měla, měla by být procesována stejně, neměla by být zdvojována. Takže eh, teď bych se chtěla zaměřit na termín jiné údaje, už se o tom zmiňovala i Mariu. Co vlastně míníme tím, když používáme tento termín, jiné údaje? Je to důležité v článku 13 a 16 u okončení eh, smlouvy a také eh, ve vztahu s tím, co by měl spotřebitel získat zpět Eh, od dodavatele. Jaká data by měl získat automaticky nebo jak by to vůbec mělo fungovat? Za čtvrté bych tedy chtěl dodat, že ta smlouva by explicitně měla stanovit, jaká data se vyměňují za ten obsah, který je dodán spotřebiteli. A měli bychom hovořit také o, o, o e, změny obsahu, neboli co vlastně je vyprodukováno eh, spotřebitelem. Bylo by to eh, důležité pro eh, transparentnější vztahy mezi dodavatelem a spotřebitelem, zejména pro případ ukončení smlouvy. Za páté bychom měli pokračovat v našich diskuzích, jak řekla Mariu, ohledně modelu a způsobu protiplnění u e, digitálního obsahu, tam, kde vzniká e, nějaký eh, prospěch z využívání eh, tohoto, těchto, těchto údajů. A jsem přesvědčen, že na závěr se nám podaří dosáhnout vyváženého stanoviska a budeme dobře chránit zájmy spotřebitele. A za zelené eh, děkuji. Já bych také rád se přidal mohu podpořit to, co řekli předřečníci a chtěl bych ještě zdůraznit velice jasně, že naše hlavní zodpovědnost má být zajistit, že budeme, mm, že víme, že od roku 2018 to je nařízení eh, pro ochranu osobních údajů digitálních a, a že bychom neměli nic to nikde eh, spochybňovat, eh, ale měli bychom spíše se odvolávat na tato pravidla z nařízení, a to z dobrého důvodu. Ehm, potom, co se týče osobních údajů v kontraktech, eh, která mohou sloužit, tyto údaje mohou být tedy použité jako protiplnění. Tam bychom měli velice jasně říci, že takovéto ustanovení jasně souvisí s tím, co zůstává po článku 7.4 GDPR, eh, neboli je jasně zavedena reference na tento článek a na nařízení jako takové. A možná nikdy nemůže být možné vůbec zaplatit svými vlastními údaji, protože osobní, nebo ochrana osobních údajů eh, nemůže eh, být eh, prodána jako, podobně jako další osobní práva. A nemůžeme eh, dopustit takovéto omezení. To by mělo být jasné i z toho textu. Abychom tak nevytvořili více nejistoty, což mi připadá být, co by se, že by se mohlo stát, abychom nevytvořili chaos těmito pravidly. Ehm, potřebujeme taková pravidla pro osobní údaje, která budou jasná pro spotřebitele. Axel Selfos, prosím. Vielen Dank. Děkuji vám, pane předsedo. Nejprve bych eh, potvrdil to, o čem právě hovořila kolegyně Lauristin. Ehm, tom velkém okruhu stínových zpravodajů jsme se dostali docela daleko, alespoň v tom, že rozlišujeme na straně jedné digitální a na druhé straně eh, věcné záležitosti tak, že máme zde snad i dostatečně jasnou pozici pro spotřebitele. To je opravdu důležité, aby jak podnikatele, tak spotřebitelé měli k dispozici naprosto jasné výroky, aby každý věděl, na čem přesně je. Přičemž ten návrh komise samozřejmě má co do sebe. Možná je to velice inteligentní návrh a takový eh, interpretativní návrh, ale přece jenom jsme měli pocit, že to není tak úplně jasné, Eh, do čeho to celé spadá, jestli něco je tedy digitálním objektem nebo věcným a zda by se to nějak mohlo změnit nebo ne. Navíc, a už to bylo zmíněno, data co by protiplnění. Je to kritická věc. Už o tom hovořil Jan Filip Albrecht. Zda osobní údaje můžeme chápat jako protiplnění, že to bude definováno a pojímáno jako závazné ve smluvním vztahu. To je téma, které bychom mohli dále promýšlet. Domnívám se, že e, v rámci návrhu, také který e, zde jako stanovisko výboru Libe vypracovala kolegyně Lauristin, zde nyní máme dobrý e, podklad, protože tímto směrem můžeme jít, že v případě dat údajů principiálně a na tom se asi obecně shodneme, že u těch údajů nebo osobních údajů principiálně eh, to nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR budeme mít na paměti. Co se týče údajů pro smlouvy, na to bychom se měli možná ještě detailněji zaměřit, už jsme o tom hovořili minule že bychom si udělali takové kazuistiky, jak vlastně zacházíme s eh, osobními údaji a že bychom měli rozlišovat mezi takovými osobními údaji, které jsou nezbytné pro plnění smlouvy a takovými údaji, které by mohly hrát ještě navíc nad tento rámec určitou roli a eventuálně by byly také osobního charakteru. To bychom také měli dále promýšlet. A už o tom zde hovořil také kolega Bony, že bychom se měli věnovat i otázce definice ostatních dat. Pro mě zatím ostatní data znamenají všechno to, co není osobního charakteru. Ale i zde bychom to měli z hlediska důslednosti dále odstupňovat, jak s tím budeme zacházet. Ale to nejdůležitější, a to vyplývá z tohoto velmi kvalitního návrhu zprávy, je to, že Eh, GDPR, obecné nařízení o ochraně údajů, je to, co řeší nakládání s osobními údaji a že tam, kde to bude nezbytné, to budeme aplikovat. Proto je důležité, že tento návrh vznikl, já za něj velice děkuji a myslím, že jsme zde na dobré cestě. Děkuji vám, že zde panuje také dalekosáhlá schoda, Nikdo další se nechce přihlásit o slovo? Dobře. Nevím, jestli komise se chce stručně vyjádřit. Nemusíte. Děkuji vám, pane předsedo, to je velice milé, že nám dáváte také slovo. Možná jenom několik eh, komentářů jako reakce na to, co zde zaznělo od poslanců. Vidím zde daleko sáhlou schodu v parlamentu týkající se aplikace GDPR a s tím my také výrazně souhlasíme. Původně jsme návrhu chtěli vlastně parafrázovat povinnosti z GDPR a eh, přenést je do oblasti smluvního eh, práva, ale zdá se, že to nebylo podpořeno ani na, na radě, ani v parlamentu. Momentálně eh, probíhá dosti pragmatická diskuse na radě, že všechny praktické dopady, například v případě ukončení smlouvy, se bude odkazovat, tak jak už o tom hovořil kolega Albrecht, se bude odkazovat jako na GDPR, co by eh, příslušné právo a to je opravdu velice zajímavý směr, kterým bychom se mohli ubírat. Když se podíváme na pojem ostatní data, podobně jako o tom hovořil pan Foss, to chápeme tak, to znamená vše ostatní než osobní údaje. Je důležité zde podtrhnout, že na začátku v e, bodě 3 hovoříme o rozsahu působnosti, takže ta užitečnost pojmu všechna ostatní data se týká definování rozsahu působnosti směrnice. Zdá se, že zde je to užitečné, aby to bylo chápáno co nejširším způsobem, tak aby zde nedošlo k vytváření různého rozlišování, protože hlavním cílem směrnice je zde nastolit rovné podmínky, proto tedy v té rozsahu působnosti nechceme mít mnoho rozlišování, protože eh, lze to potom použít pro mm, nastavení produktu. Takže chceme mít zde co nejširší rozsah působnosti, ale když se potom budeme věnovat těm detailům, jak eh, se bude nakládat s těmito daty, například v souvislosti s ukončením smlouvy, co se stane s těmi některými ostatními daty, potom zde můžeme provádět diferenciaci. A to jde vlastně dosti výrazně tím směrem, jakým se ubírá i rada. Za třetí jsem chtěl eh, zmínit eh, začleněný software, to znamená takové produkty, kde máte data nebo nějaký software zahrnutý eh, ve zboží. Musíme zde mít určité rozlišování. Existují zde různé přístupy, ty byly diskutovány na radě i v parlamentu, i zde na výboru, jak už jsme tom slyšeli, ale také na výbory Jury a IMCO, kde eh, se diskutuje o směrnici o digitálním obsahu. Co je důležité, je, abychom měli takové řešení, které se osvědčí v budoucnosti a které praktické a pragmatické, prostě užitečné pro spotřebitele. Dospěli jsme eh, k řešení, když to možná není úplně to nejdokonalejší, ale měli bychom zde být opravdu eh, opatrní a nechytit se do pasti zdánlivě dobrých řešení. Když někdo řekne, že to odlišení by mělo být jenom eh, kde je tedy to umístění, že je to například dáno tím, že stiskněte tlačítko, aby eh, jste eh, spustili Eh, pračku, tak tím spustíte software a je to v tom, nebo je to v mechanické části. Eh, když je to v mechanické části pračky, tak to budou pravidla týkající se zboží. No jo, ale problém je v tom, že vlastně to břemeno přenášíte na spotřebitele a je to na spotřebitele, aby on tedy věděl, v čem došlo k problému a jaké má tedy práva případě pračky je to možná ještě uh, zvládnutelné, ale u jiných výrobků to může být i dosti složité. Proto si myslím, že potřebujeme mít praktická řešení, která budou fungovat v souvislosti se spotřebiteli a obstojí i v budoucnu. Měli bychom také zohlednit to, že dnes eh, ten začleněný software zatím není zas tak nesmírně důležitý, ale v budoucnosti bude čím dál tím důležitější, jak se bude rozvíjet internet věcí. Takže my máme řešení, potřebujeme řešení, které lze aplikovat na většinu záležitostí dnes, ale také v budoucnu, se bude dále rozvíjet eh, eh, internet věcí a nejrůznější inteligentní zařízení, i například inteligentní zařízení v domácnosti. A to je třeba zohlednit. Děkuji. Děkuji vám. A poslední slovo eh, mají, jestli si chcete říct slovo. Paní zpravodajko, děkuji vám, děkuji vám za tuto rozpravu. Myslím, že to opravdu poukázalo, jak komplikovaná záležitost je. Protože už jenom ta otázka rozsahu působnosti, co vlastně pod tu směrnici spadá a co ne, se nadále diskutuje. Já souhlasím s tím, co říkali zde ostatní v sále, že hlavním cílem je postarat se o to, aby obecné nařízení o ochraně údajů bylo náležitě implementované při přípravě a implementaci směrnice. A já doufám, že zde nalezneme co nejlepší řešení, také co se týče té problematiky dat jako protiplnění, protože to je nesmírně komplikovaná záležitost. My na tom budeme nadále pracovat, a potom e, v srpnu se na toto téma sejdeme a v září snad něco připravíme, než Jury a Imko vypracují konečné e, dokumenty, budeme mít hotové naše stanovisko. Děkuji vám, děkuji také stínovým zpravodajům a aktivním poslankyním a poslancům, kteří se zabývají tímto tématem. Děkuji. Kolegyně a kolegové, nyní můžeme přistoupit bodu 19 vytvoření mechanismu EU pro demokracii, právní stát a základní práva. Spravodajkou je Sofia Inetfeld. E, máme zde zvážení pozměňovacích návrhů na základě mandátu z pléna 2016. Náš výbor zde e, odvádí výraznou e, práci na základě právě z vlastní iniciativy v oblasti právního státu, demokracie a základních práv. Sofie Inetfeld představila zprávu v návrh zprávy 21. dubna. Bylo předloženo 654 pozměňovacích návrhů a nyní tedy budeme tyto pozměňovací návrhy projednávat. Nejprve tedy dám slovo Sofii a potom eh, všechny poslankyně a všichni poslanci, kteří budou chtít diskutovat, budou mít možnost se vyjádřit. Takže nyní má slovo Sofie Netfeld. Děkuji vám. Já myslím, že můžeme být struční v naší rozpravě. Dovolte mi poděkovat všem přítomným i nepřítomným poslancům za jejich pozměňovací návrhy, které předložili. Je jich 654, to je velké množství, ale jsou dosti konstruktivní a když jsem je zanalizovala, myslím, že to je opravdu dobrý základ pro kompromisy a e, pro komplexní e, návrh, který bychom mohli e, vypracovat po létě. I když některé návrhy jdou různým směrem, tak ehm, jsou zde některé klíčové prvky, které se tam odráží. A sice princip, že všechny členské státy by měly být monitorovány a že by ten e, mechanismus neměl být vyvolán nějakými incidentemi nebo krizemi, že by to mělo probíhat pravidelně, mělo by to být objektivní a založené na důkazech. To je takový ten základ, to jádro a jak to potom budeme řešit, to už je další otázka. Potom je zde několik věcí, na které bych ráda poukázala, protože o tom asi ještě bude diskuse. Otázka subsidiarity. Samozřejmě to je princip vycházející ze smluv, takže každý je pro subsidiaritu a musíme se postarat o to, aby eh, zde byly plně zapojeny členské státy, aby to vzali také jako za vlastní věc. A zároveň musíme jasně dát najevo, že subsidiarita neznamená, že můžete mít nějaký opt-out z, z těchto principů smluvních. Je třeba to tedy vyvážit. Potom kvalitativní a kvantitativní hodnocení. Zde musíme hledat řešení, které budou dobrou kombinací obojích aspektů. Kvantitativní hodnocení může být pro někud statické, mechanické, ale je dosti objektivní a kvalitativní zase má tendenci být spíše subjektivnější, takže jde o to vyvážit tyto aspekty, protože objektivita je důležitá. Složení panelů, pokusím se zde předložit návrh, který zohlední všechny rozličné pozměňovací návrhy. Co je důležité, je, aby zde panovala důvěra všech vůči onomu panelu, to je klíčová věc. Návrhy EPP, nahradit tabulku scoreboard eh, doporučeními pro členské státy, to je pro mě v pořádku. Možná jedna věc pro diskusi, protože nevím, jestli jsem ten pozměňovací návrh správně pochopila, je ten princip, nevynalázat nové nástroje, ale zabudovávat nebo využívat ty nástroje, které už máme. Já bych nerada znovu objevovala Ameriku nebo vymýšlela nové nástroje, pokud to není nezbytné, protože už jich máme mnoho. Potom pozměňovací návrh 295, který předkládám, tam navrhuji jednu takovou praktickou věc, která nestojí vůbec nic, je zcela zdarma, ale mohla by mít dopad. A sice, že stávající nástroje, jakožto například justiční e, tabulka, zprávy o korupci, o základních právech a další, abychom tuto prezentaci těchto zpráv združili vlastně tak, aby proběhla v jeden den nebo v jednom týdnu. Takže ty nástroje budou už stejné, ty zůstanou, ale když se budou prezentovat ve stejnou chvíli, tak budou mít ještě další přidanou hodnotu. To by mohlo být velice jednoduché řešení, velice jednoduchý mechanismus. Domnívám se, že je důležité, aby zde panovala široká podpora pro danou záležitost. Protože když to projde jenom malou většinou, tak to fungovat nebude. Známe to z praxe s dalšími nástroji. Potřebujeme zde širokou podporu v parlamentu, v institucích a samozřejmě také v členských státech. Já jsem se zúčastnila eh, minulý měsíc eh, konference Kosák a zjistila jsem, že tam vlastně překvapivě panovala velice otevřená pozitivní atmosféra, že tam panuje ochota spolupracovat na této záležitosti. Jaký je tedy další postup? Já budu vypracovávat přes léto kompromisní návrhy, budu pronásledovat stínové zpravodaje obrovským kvantem eh, e-mailů, kde budou návrhy. A potom bychom se rádi sešli koncem srpna na jednou nebo dvou, dvou setkání Eh, stínových a mezi 5. a 8. září bychom rádi zde hlasovali a na první eh, říjnové plenárce bychom rádi hlasovali. Pokud to nebude možné, no tak to prostě od několik týdnů odložíme, ono se z toho svět nezhroutí, důležitější je, abychom měli dobrý výsledek, ale myslím si, že zatím tedy můžeme postupovat takto. A dovolte mi říci, že zítra je poslední neformální pracovní oběd v té sérii asi šesti nebo sedmi neformálních obědů s eh, odborníky a zítra budeme probírat metodologii. Jak tedy eh, vlastně strukturovat takovou zprávu nebo takovou hodnotící tabulku. Takže kdo z vás eh, poslanců má zájem se zapojit, prosím kontaktujte můj kancelář a rádi vám poskytneme detailní informace. Děkuji, Sofie. Tak dva kolegové se zde hlásí. E, Michal bude hovořit za Franka Engla a potom Sylvie. Děkuji mnohokrát, kolegové. Já teď budu mluvit za e, sněmovou zprávy z EPP Franka Engla. Všichni jste dostali od něj e, komunikaci ohledně jeho názoru na celý postup. Rád bych tedy schrnul to nejdůležitější. Tato zpráva je velice důležitá, na tom si myslím se všichni shodneme, je zbytečné zdůrazňovat, že je to důležité pro EPP a Frank Engel je naším sírovým zpravodajem. Mnoho pozměňovacích návrhů zde už bylo předloženo a Frank děkuje Sofie Infald, zpravodajce, za její práci a ujišťuji o své ochotě a připravenosti pracovat na, pozněva, na kompromisních pozněvacích návrzích. Je jasné, že tu jsou určité preference mm, nebo určité citlivé prvky, jedno, mm, které jsou důležitější pro určité kolegy nebo politické skupiny. Nicméně mělo bych dosáhnout e, široké většiny u principiálních věcí. Musíme pracovat na společné vizi, jak říká, abychom měli mechanismus, který bude chránit e, právní stát, což bude přispívat ke společnému postupu, společné logice řízení řízení a zprávy v EU. To je totiž něco, co téměř všichni si přejeme a usilujeme o to. Je přesvědčen, že větší zapojení členských států, institucí a větší stotožnění se národních států s tímto mechanismem prostřednictvím participačních pravidel bude lepší a o to důvěryhodnější celý ten mechanismus bude. Musíme zajistit tedy, že se společně stotožníme s tímto mechanismem, přijmeme jej za svý, ta, za svůj tak, aby dobře mohl fungovat. Kolega je, mm, je přesvědčen, že je zapotřebí pravidelně hodnotit, jak vypadá další vývoj, zaměřit se na praxi a měli bychom se zabývat kvalitativní metodou hodnocení. Principy platné pro kandidátské státy by měly platit i pro členské státy. Spravodaj určitě předloží kompromisní návrhy, které budou umožňovat podporu Eh, valné většiny mm, pro tento text. A ještě jednou kolega děkuje za otevřenost a za inkluzivní postoj eh, zpravodajce. Měli bychom přijmout smysluplný text, tak abychom vytvořili smysluplná pravidla, a byli připraveni s tímto vším už v září. Z, za svou stranu bych rád poděkoval Sofii za vynikající práci, za otevřenost a spolupráci. A myslím, že tento nástroj bude eh, evropským nástrojem pro demokracii, pro ochranu základních práv a právě proto je tolik potřebný v Evropské unii nyní. Eh, takže Frank je spokojený s tebou, eh, Silvia. Sofie, vidíš. Sylvie? Eh, děkuji vám, pane předsedo. My jsme eh, také velmi spokojeni s eh, prací, kterou odvedla paní Sofia Intveld. My si myslíme, že je to velmi dobrý základ, se kterým můžeme pracovat a většina pro něj bude určitě hlasovat. Eh, bylo předloženo eh, mnoho pozměňovacích návrhů, mm, které ale nemění takovéto základní směřování návrhu, ale spíše vedou k upřesnění či k většímu vyjasnění. Já bych chtěla poukázat na dva moje pozměňovací návrhy, které si myslím, že jsou zásadní povahy a proto bych eh, chtěla eh, požádat eh, paní zpravodajku, aby o tom znovu diskutovala se stínovými zpravodaji. Paní zpravodajka hovoří o monitoringu demokracie, právního státu a základních práv a týká se to zároveň členských států, ale i orgánů členských států které by se měly uplatnit. Podle mého názoru to tak není a je to v rozporu uh, z eh, eh, usnesení z 10. června 2015 a to eh, jedná se o mechanismus, který by měly vyvinout členské státy. A to je věc, na kterou bychom se měli soustředit protože jinak by to bylo všechno komplikovanější. Za druhé bod 9 zprávy zde, se, zde paní Infeld eh, navrhuje v článku 51 listiny eh, základních eh, práv a že by se to zapracovalo do katalogu práv Evropské unie. Já si myslím, že to nepovažuji za správné, protože tento návrh vlastně je už zakotven v listině základních práv, protože listina zavazuje Evropskou unii a e, e, všechny orgány a platí to pro Evropskou unii a členské státy jenom v případě, že e, provádějí právo Evropské unie a uplatní se v ten moment, kdy už nestačí ty základní práva národní a to je právě cílem té listiny, protože ta listina by neměla zasahovat do ústav a základních práv členských členských států protože eh, eh, v případě, že byl odstraněn článek 51, tak toto by se stalo a to eh, by nemělo být naším cílem. Já tedy doufám, že paní Infeld a stínoví zpravodajové budou mít letní pauzu a nebudou muset za stolik pracovat. Děkuji, Kristýn. Děkuji. Ze všeho nejdřív bych ráda Eh, opět poblahopřela Sofii Inflat k její práci, protože to je opravdu moc pěkný návrh. Já eh, společně se Silví Kijom navrhuji několik pozměvacích návrhů a to proto, aby se posílil tento mechanismus eh, tak, aby ta pravidla byla závazná. Potřebujeme větší stabilitu a Ehm, nesmíme ohrozit bez této stability financování na evropské úrovni. Proto je zapotřebí mít právní jistotu a zajistit eh, jistotu a stabilitu. Je zapotřebí používat základní mechanizmy, které už máme pro respektování základních práv. Demokratické eh, řízení a zpráva se musí zakládat na velice solidním právním základu, stejně jako na ekonomickém solidním základu. Evropské státy eh, i kandidátské státy a také eh, evropské instituce mají své zodpovědnosti, nebo svou část zodpovědnosti za dodržování základních práv. To by všechno také mělo být v textu a mělo by to mít potvrzeno. Právní stát by měl být doprovázen také eh, informační kampaní mezi evropskými občany a osobami žijícími nebo pobývajícími v EU. Někteří lidé si dostatečně toto všechno neuvědomují a je zapotřebí, abychom všichni eh, se stotožňovali se základními eh, právy a principy. Musíme také zvažovat um, postavení obětí, um, tam, kde jsou porušována tato práva. Je zapotřebí, aby došlo k integrální vzájemnému uznávání ochrany obětí, protože v současné době toto zdaleka respektováno není mezi členskými státy. Eh, je možné, že bude zapotřebí ehm, změny ehm, smluv, možná článek 7 je v tomto směru užitečný a musíme se zaměřit v tomto směru také na posílení ochrany základních práv. Například je to ehm, eh, právo eh, hlasovat, nebo spíše pozastavení práva hlasovat na radě, které se týká členského státu, který by nerespektoval základní práva. Další kolega. Благодаря, господин председател. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych chtěl poblahopřát zpravodajce eh, k tomu, jak se stavila tuto tak složitou zprávu. Aby nějaký stát mohl přistoupit k EU, musí splňovat kodaňská kritéria. A jak velmi dobře víme, Evropská komise provádí monitoring a sepisuje každoroční zprávy o pokroku každé jednotlivé kandidátské země. Tato kontrola však okamžitě končí, jakmile země vstoupí do EU. A pak vidíme, že dochází k vysoké úrovni korupce nebo porušování mm, právního státu. Podle analýz a studií Evropské komise i nezávislých expertů k tomu dochází v celé EU. Takovéto případy se odehrají téměř v každém členském státě. A právě proto je tak důležitý mechanismus pro právní stát základní, lidské, eh, základní práva eh, tak, abychom měli jasnou eh, kontrolu, harmonizovanou kontrolu všude v EU, která nebude využita k politickým cílům, a nebude ukazovat prstem na nějakou zemi, nicméně bude respektovat nezávislost a subsidiaritu. Monitorování by mělo být prováděno nezávislými experty eh, na ústavní právo. A všechny informace, které mají, by měly být veřejně dostupné, tak aby se předešlo jakýmkoliv obavám eh, ze Eh, stranického přístupu. Pro Bulharsko a Rumunsko tento mechanismus by by mělo být tedy jasné, že všechny státy mají stejné zacházení, takže by to nemělo být třeba jen pro Bulharsko a Rumunsko. Eh, a to proto, aby byla větší důvěra v evropský eh, projekt. Pan Děrek. Já s ogromným uznáním patřím na zaangažování. Děkuji vám. Děkuji vám. Eh, já bych chtěl poděkovat za nasazení paní Intveld a toto nasazení je ale stejné, pokud je o obavy ohledně eh, směřování eh, této práce, protože eh, to směřování je vlastně v rozporu s tím, co máme ve smlouvách a co bylo přijato. Když se podíváme na článek 7 smluv, tak tam se hovoří o konstatování a přijetí členských států. To by byla vlastně eh, to první ohrožení. A potom podle článku 2 eh, tady máme vlastně tu eh, hranice. A samozřejmě to je v rozporu s tím, co je v ústavách většiny členských států, takže tady se jedná vlastně o jednu pětinu veškerých hlasů. A a tady k těmto okolnostem nedojde, tak eh, pravděpodobně demokracie máme, máme eh, různé názory, máme eh, různé tedy demokracie. A takovýto uh, mechanismus neustále kontroly demokratických států tak může vést ke konfliktům. Já bych chtěl připomenout, že během Eh, rozpav, rozprav před eh, Brexitem eh, jsme si vyslechli názory parlamentu třeba ohledně toho, jak, že se potom budeme moci rozhodovat jednodušeji, když Velká Británie nebude součástí třeba eh, Frank Engel o tom eh, hovořil, nebo pan eh, Boni. On řekl, že v rámci mechanismu finančních pokut, takže by se mm, tím trestaly státy, které nesou, nepomáhají s migrací, ale samozřejmě a tam e, vystavili pochybnosti ohledně toho, jestli by někdo měl zůstat členem Evropské unie. To bychom si měli rozmyslet, jestli tedy zůstaneme nebo ne. Jestli ano, tak musíme ale postupovat velmi obezřetně. Já mám e, několik příkladů, které jsem uvedl, které, kde existují e, pochybnosti z hlediska demokracie jako například eh, ohledně toho, jak eh, probíhalo poslední referendum eh, v Irsku ohledně rovnosti práv, tak ta práva byla ignorována. A nejenom na úrovni členských států, ale také na evropské úrovni. A zde mám velmi závažnou obavu, jestli tento nástroj bude fungovat protože pokud toto budeme chtít, tak eh, to vezmeme v potaz, protože když se eh, opakuje, že nikdo eh, nemá být nucen k tomu, aby zůstal v Evropské unii, tak je, je důležité, abychom tedy byli společně a nerozdělili se. Um, Barbara Spinelli, please. Barbara Spinelli. Ma io ringrazio. Já bych chtěla poděkovat eh, paní zpravodajce za odvedenou práci v posledních měsících a také za to, jak se chystá na vypracování kompromisních pozměňovacích návrhů, aby do nich byly začleněny také návrhy jednotlivých politických skupin. Její schopnost naslouchat eh, je opravdu obrovská i při těch četných schůzkách, které dokázala zorganizovat s občanskou společností. A to je důvod, proč já se dívám eh, s důvěrou na to, jaká práce bude odvedena. Určitě bude příležitost k diskuzi eh, při dalších rozhovorech se stínovými zpravodaji s paní zpravodajkou. Chci se zmínit o čtyřech prioritách stojících za pozměňovacími návrhy, které jsem předložila jménem naší politické skupiny. Za prvé, především si přeji, aby kompromisní návrhy nevedly k vyprázdnění té hlavní myšlenky tohoto nástroje, což má být konkrétní návrh, postavit do samého centra základní práva a současně mít efektivní nástroj pro hodnocení jejich respektování a také, aby tento nástroj byl efektivní a politicky nestraný, což nepochybně je tedy mm, cílem zpravodajky. Ta nestranost by měla zabránit fragmentaci, selektivnímu postoji o kterém už hovořil kolega. Vytvoření takovéhoto nástroje má konkretizovat e, slova smluv a charty základních práv. A vychází z myšlenky, že stávající článek 7, který není náhodou pokřtěn jako nukleární e, článek, e, je věcí, která je nutná pro důvěryhodnost a také jak jeho použití zapotřebí nestrnosti. Eh, už v mnoha dalších diskuzí jsem se zmínila o tom, že souhlasím se s pravodajkou ohledně potřeby zrušit článek 51, protože jedině tak se charta může stát skutečným um, seznamem nebo chartou práv v Evropské unii. Evropské instituce i další orgány eh, musí takto přímo svou zodpovědnost. Ochrana základních práv je základní povinností plynoucí nejen ze smluv a charty, ale také z mnoha mezinárodních nástrojů. Je to povinnost horizontálního typu, mm, přesahující eh, eh, adresáty. Tedy nemůžeme si představovat, že by někdo byl adresát eh, kategorie A, který by se nesměl kritizovat, zatímco eh, adresát kategorie B by byl kritizovatelný. Eh, o tom vše musí tedy uvažovat a brát to v úvahu nejen členské státy, ale další subjekty v EU. Eh, podle mého je důležité znovu nastolit důvěru a Evropská unie, když hovoří o tom, že zapotřebí respektovat práv, tak sama nejdřív musí prokázat, že plní eh, ta, tyto principy, protože jinak eh, bychom jen si plnili ústa slovy a byli bychom vzdálená evropská byrokracie. Za další, účast občanů a občanské společnosti. Jak už jsem uvedla, připadá mi, že Sofii eh, toto hodně leží na srdci. A mé pozměňovací návrhy konkrétně žádají aby občané měli skutečnou možnost dát zaznit svému hlasu, aby mohli rozhodovat a občanská společnost má být chápána jako nedílná součást podpory a ochrany základních práv. Také si přeji, aby byly zváženy naše návrhy týkající se posílení nástrojů, které již existují. Mám na mysli nástroje účasti například občanská iniciativa je zde, nebo máme i jiné nástroje, jejíž prostřednictvím občané mohou eh, využívat svá eh, práva, ať už to je mm, prostřednictvím soudů, eh, mm, v případě spotřebitelů. A Brexit a předtím se o Grexitu, a byly zde rakouské volby, situace v Nězozemsku, což ukazuje všechno, ehm, odstup mezi institucemi a e, občany. Je tedy zapotřebí e, znovu e, sestavit takto obě dvě strany dohromady a budovat dál evropský projekt. Je zapotřebí mít skutečné parametry pro občanská práva a základní práva, ekonomická finanční krize společně s opatřeními zaměřenými na čelení krizí v Evropě znovu probudili skutečnou sociální otázku a způsobili větší eh, odstup občanů od Evropské unie a proto my musíme plně toto brát v úvahu. Musí brát v úvahu také e, ústavní e, e, principy. A po těchto slovech už si jenom poděkovat Sofii. Děkuji, Barbaro. Soraya, prosím. Děkuji. Já bych eh, také chtěla podpořit eh, práci eh, paní Intfeld a také poděkovat stínovým zpravodajům. Chtěla bych říci, že už bylo na čase. Především co se týče politického vývoje, kterého jsme svědkem, také pokud jde o skepsi vůči Evropské unii, také pokud jde o debatě o deficitu Evropské unie. Musíme si uvědomit, kde se nacházejí instituce Evropské unie a pokud je o dodržování lidských práv. E, to není nic nového, pokud je o radu, ale musíme posílit a zlepšit tuto situaci a musíme se eh, zaměřit na eh, provádění úmluvy. Já jsem stejného názoru jako eh, Barbara, že to musí být samozřejmostí aby bylo více občanských práv a v oblasti kultuře. Takže plně z mé strany podporuji paní zpravodajku a hodně štěstí. Děkuji, paní Huňáček. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych také na úvod chtěla poděkovat Sofii Netfeld za její skvělou práci a samozřejmě také jejímu týmu. Domnívám se, že toto je opravdu velice relevantní návrh a těší mě, že jste uspěla, že jsme uspěli v tom, že jsme zde zahrnuli mnoho stran politických stran. Nestává se mi často, že například souhlasím se stínovým zpravodajem EPP, tak jak je tomu v tomto textu. Takže já myslím, že to bude velký krok kupředu, zvláště v dobách, kdy, jak už zde zaznělo, že v celé řadě členských států, včetně mého, občané čím dál tím více jsou, jak bych to řekla, znuděni nebo skeptičtí Evropou či vůči Evropě. A já doufám, že to zdárně tedy projde ten návrh parlamentem, výborem Libe, potom na plénu, že dospějeme ke kompromisu s radou tak abychom zde měli takový mechanismus, kdy se nebude ukazovat prstem pouze v jednu chvíli na jeden členský stát a další rok zase na jiný členský stát z jiného důvodu. Protože, jak už jsem řekla opakovaně i zde ve výboru Libe, pamatuje se, jaká byla situace v Rakousku v roce 2000, když eh, tam začala pracovat ta hodně pravicová vláda a byly tam takzvané sankce vůči Ehm, Rakousku naše politická skupina tehdy podporovala tento krok, ale my jsme vlastně neměli žádný mechanismus, strategii pro tyto situace. A v Rakousku dříve a ještě více nyní je určitá skepse vůči EU a je to právě kvůli tomu, že zde ten mechanismus tehdy chyběl. Ono to sjednotilo lidi kolem nás proti těm, kdo sedí v Bruselu. A nechápali, že i Brusel to jsme my. A toto je mechanismus, který nastolí, jak pan Engel píše ve svém textu, nastolí to, že eh, se s tím státy lidé stotožní. A někdo říká, že to bude znamenat větší konflikty. Ne, to znamená větší úsilí s tím, že budeme pokaždé pohlížet na všechny členské státy nebude nikdo vyňat, samozřejmě nikdo není dokonalý, někdo je lepší v něčem, někdo je zase v něčem jiném. Takže eh, těší mě, že se vám to podařilo po procedurální stránce i ten výsledek, který zde máme. A i když pro vás zde bude velice pilné pracovní léto, tak si myslím, že budeme mít na stole dobré kompromisní návrhy, které nás posunou ku předu. Dovolte mi zdůraznit další téma. Já pracuji hodně na tématu rozšíření, zvláště zemí západního Balkánu. To kodeňské dilema. A opět zacitu pana Engela, který řekl, to, co platí pro kandidátské země, by mělo být platné i pro členské státy. A proč by prostě měly země západního Balkánu dělat více v oblasti svobody médií, svob- práv menšin a dalších, když naše vlastní země to nedělají. A někdy vždy si myslí, že je to zacíleno na nové eh, členské státy. Já když jsem začínala v tomto parlamentu v roce 2009, tak jsme zde měli usnesení o mediální moci pana Berlusconiho v jeho zemi. A to je jedna ze zakládajících zemí EU, takže zde jde opravdu o to se dívat na situaci v jednotlivých členských státech a učit se navzájem, čerpat z těch pozitivních příkladů také. Takže já doufám, že zde bude široká podpora a že vytvoříme něco, proti čemu bude malý odpor při zavádění a že to přispěje k tomu, že lidé, občané budou více věřit v to, oč zde ve společné Evropské unii jde. To byla tedy obecná poznámka a není specifičtější poznámka, která se týká jednoho z mých podněvacích návrhů. Vítáme možnost, kterou eh, máte zde eh, v postupu o připorušení práva podle článku 2 v oblasti základních práv. Podle mého názoru už to existuje, mohlo by se to používat, takže my předkládáme takový pozměňovací návrh, jako kdyby už se to vlastně používat mělo. Ale já souhlasím s vaší formulací v tom smyslu, že je třeba toto vyjedna, vyjasnit, protože postupy o porušení práva mohou být také na základě porušení práva týkající se článku 2 e, eh, smlouvy. Takže doufám, že mě v tomto podpoříte, v tomto pozměňovacím návrhu i v případě některých dalších pozměňovacích návrhů. A já toto celé vidím jako významný krok ku předu, tak aby eh, si lidé, občané ob, obče, opět eh, vlastně více důvěřovali Evropské unii. Děkuji, máme poslední dva řečníky. Mohu vás eh, poprosit, abyste byli struční. Pan López Aguilar a Maria Loristen. Tak prosím, máte slovo. Eh, děkuji panu předsedovi za to, že mi umožní se také vyjádřit. Je důležité, abychom si uvědomili, že to, čemu eh, v našich eh, pracech říkáme dilema z Kodaně, tak se to netýká pouze těch zemí, které přistoupily naposledy, což je Eh, samozřejmě velmi eh, negativní pro ty země, kde jsou eh, krátké demokracie, kde je dlouhá naopak tradice totalitních režimů a potom se často stigmatizují kvůli nedostatkům v demokracii, ale týká se to celé Evropské unie, i těch, co jsou nejdále v Evropské unii, které jsou v, menším podezření, protože dochází k velkým nedostatkům v demokracii v těch zemích, které které už jsou od dlouho členem Evropské unie. a Týká se to mé země Španělska, ale i jiných zemí. Ale o čem chci s vámi hovořit je, že za prvé chci poděkovat eh, paní Entveld eh, za práci, kterou odvedla při této zprávě, protože ta, mm, jedná se o myšlenku, která je v těch eh, vlastních pozměňovacích návrzích. A to, co je potřeba si uvědomit v těchto parametrech právního státu, je důležité, abychom měli eh, kvalitu poskytování právní pomoce a eh, právo na obhajobu, protože to je zcela zásadním prvkem pro přístupu k právní k justici. To je Eh, zásadním eh, právem na spravedlivý soud a proto jsem požádal v rámci pozměňovacích návrhů, aby tam byly eh, začleněni do panelu také obhájci, ale aby tam byl také začleněn parametr pro kvalitu právní pomoci, především tedy právní pomoc, tedy těch advokátů ex ofo, kteří nemají dostatek financí na advokáta, protože to je Eh, zásadní v rámci právního státu. Já sám eh, jsem právníkem a byl jsem ministrem spravedlnosti. Eh, je důležité, aby se do tohoto zapojili o a obhájci, to je velice důležité v rámci právního státu. Kromě tedy správné obhajoby v rámci soudních sporů jako právo pro evropské občany. Děkuji. Chci také potrhnout to, o čem zde už se hovořilo, že vytváření té rovnosti mezi starými a novými členskými státy, to je nesmírně důležité v souvislosti s důvěrou v Evropskou unii. Co se, je téma, které se objevuje na straně těch nových členských států. Mají často pocit, že se měří dvojím metrem. A je důležité také zvážit ten monitorovací mechanismus, co by vlastně součást veřejněného mínění. Já jsem velice dlouho pracovala na, eh, v oblasti konvence o právech minorit. A, a eh, sice ty výsledky nejsou tak eh, výrazně šířeny, takže pokud zde bude chybět ta publicita, tak vlastně se nic nepohne. Pokud to zůstane jenom uvnitř institucí, jako je ta naše, tak ehm, já sice doufám, že tady bude intenzivní monitoring, ale že kolem toho také bude výrazné zvíře, eh, informování na veřejnosti. Děkuji, já bych chtěl poděkovat Sofii Netfeld za odvedenou eh, práci a chci říci, že koordinátoři v tomto výbory, výboru mám pocit, že opravdu to je velice škodlivé, když nemáte žádný mechanismus a potom musíte řešit vlastně každý incident v členském státu, politický incident zvlášť. První ten případ byl v roce 2000 v Rakousku. A já když jsem tehdy eh, byl takový mladý, naivní člověk, samozřejmě ono to může být docela pěkné, když eh, stojíte na té správné straně, ale je opravdu zajímavé, jak zde fungovala EU bez řádného mechanismu a potom během posledního mandidátu vlastně každý takový incident v každé zemi a byly zde vlády nejrůznějších stran politického spektra, nebylo to jednobarevné, mohli vám tuto situaci připomenout, tak vlastně každý problém každé vlády se náhle stal problémem EU v našem výboru. Až to byla otázka Romů ve Francii nebo mediální zákon e, Berlusconiho. Tak já chci také poděkovat Sofii za kvalitní diskusy s všemi kolegy v souvislosti s pozměňovacími návrhy, protože opravdu mít mechanismus pro řešení těchto problémů by bývalo eh, opravdu užitečné pro tento výbor. A je opravdu dobré nastolit zde řádný mechanismus. A Sofie byla přesvědčena o tom, že to je opravdu to, co je třeba udělat. Je mi líto, že o tom tématu diskutujeme eh, teď eh, odpoledne před letními prázdninami. Bylo by dobré, aby opravdu lidé věděli, jak tuto problematiku bereme eh, vážně. Chceme vytvořit tento důležitý mechanismus a jak jsme zde angažovaní. A eh, pozměňovací návrhy jistě nastolí lepší mechanismus, který bude dobře fungovat, protože opravdu tuto záležitost musíme brát vážně i v souvislosti s nedávnými událostmi v oblasti Brexitu. Mm, my zde potřebujeme mechanismus, eh, kdy nebude spochybňována i naše role jako poslanci Evropského parlamentu, kdy se navzájem atakují politické strany. Já si myslím, že jsem snad eh, činil vždy správné kroky ve výboru Libe, někdy v rozporu vlastně s mojí osobní politickou orientací, ale bylo to velice mm, dočasná záležitost a viděli jsme, jak bolestný je celý tento proces. A nakonec se prostě našli lidé, kteří řekli, že zde ta důvěra není. Takže já děkuji všem poslankyně a poslancům, že tuto problematiku berou tak vážně. A hm, doufám, že se nám podaří tuto záležitost posílit a dát tomu i takový větší politický náboj, že rada uvidí, že toto je opravdu náš příspěvek, který bereme vážně, chceme přispět k mechanismu, jak řešit situace, pokud eh, prostě eh, nastanou situace s vládami, které se dostanou pod určitý důležitý eh, standard. A je zde problém, když zde žádný mechanismus není, protože potom nedochází také k řádné ochraně lidí z dané země, ať už je třeba nějaká potom vyšetřovací komise, která situaci řeší nebo podobně. Asi tušíte, o čem hovořím. Dovolte mi tedy poděkovat za tuto eh, velice otevřenou a jasnou diskusi. Kolega je opravdu významným představitelem tohoto výboru jak o tom hovořil pan Bony. Děkuji vám všem za tuto skvělou rozpravu a přeji Sofii úspěšné zvládání dalšího postupu v této záležitosti. My jako výbor opravdu se touto záležitostí budeme zabývat intenzivně. Uvidíme, jak se nyní vyvinou ty pozměňovací návrhy. Děkuji. A nyní máme poslední bod na pořadu jednání. A tím je dohoda mezi EU a Čínskou lidovou republikou o zrušení vízové povinnosti pro krátkodobé pobyty pro držitele diplomatických eh, pasů. Eh, máme zde tedy lhutu pro pozměňovací návrhy. Práva zpravodajkou je paní Bodo Valero. Pokud byste zde mohli ještě chvilinku vydržet, Paní Valero, dal bych vám slovo, abyste nám vysvětlila tuto tematiku. Prosím, máte slovo. Děkuji mnohokrát. Budeme hovořit. Ne, já budu radši mluvit švédsky. Dobře. Přejdu tedy na švédštinu. Dnes eh, hovoříme o zrušení vízové povinnosti pro diplomaty. To není eh, kontroverzní otázka eh, pro nás, kdo tady jsme. Já tedy jako zpravodajka jsem o tom hovořila se stínovými zpravodaj. Ale tady ta, o co tady šlo, je o kolik eh, lidí jde. Tady tuto otázku jsme položili Evropské komisi a bylo nám řečeno, že se počítá v případě diplomatických pasů ze strany Evropské unie 100 eh, až 120 eh, diplomatů. Je obtížné stanovit, kolik jich je přesně, protože ne všechny členské státy odpověděly, ale Eh, přibližně se jedná o 4 tisíce, 5 tisíce. A potom, eh, pokud jde o lese pase, tak koncem roku 2016 se počítá s 5 tisíci až 6 tisíci, eh, tedy ze strany EU lese pase to je tedy, kdo eh, spadá do tohoto systému. A z čínské strany se počítá z 30 tisíci diplomatických pasů. takže to není tak velký počet. Eh, Čína je velká země. Já doufám, že v budoucnosti eh, budeme moci také dosáhnout vízové facilitace také v případě jiných občanů, ale eh, samozřejmě to je eh, velmi eh, daleko. Jedná se těch rozsudků smrti lidských práv a máme tedy před sebou ještě velký kus práce. Co se týče této dohody, tak se vytvořil společný výbor expertů. Tam jsou pouze zástupci komise a Evropský eh, parlament by měl odsouhlasit tuto dohodu a proto by bylo vhodné, aby byl i zapojen Evropský parlament, tedy buď jako eh, zástupce v tomto výboru, anebo alespoň bychom měli dostávat pravidelně informace. Eh, v mé zprávě také hovořím o tom, že vízová facilitace byla eh, podepsána a už se dočasně uplatňuje eh, ještě předtím, než došlo ke schválení Evropského parlamentu. To mi eh, přijde jako velmi zvláštní postup. Jedná se tedy o, o postup, který je v rozporu s článkem 218 Eh, úmluvy, jinak eh, si myslím, že tam nejsou nějaké zásadní problémy v této zprávě a lhůta pro pozněvací návrhy je 18. Eh, červenec, ale tady se jedná o otázky, které se týkají postupu a právní otázky. 5. září budeme ve výboru o tom hlasovat a potom mohla bych tedy ještě předat slovo zpravodajovi. Děkuji, přeje si někdo promluvit z poslanců. Děkuji vám, pane eh, předsedo. Nečekám žádné velké problémy nebo vůbec žádné problémy s tímto textem. Takže už nemám, co bych tomu dodal. To je od vás moc pěkné, že jste přišel takovou dálku jen proto, abyste nám toto řekl. Mnohokrát vám děkujeme. A po těchto slovech už vám sdělím lhůtu pro pozměňovací návrhy, to je 18. A já se ještě omluvám. Komise chce něco dodat? Jenom velice krátce. Děkujeme eh, zpravodaji za tento text. Vítáme tento návrh zprávy, tak jak víte, my teď poskytujeme informaci. Víte, že je tu společný výbor, který pravděpodobně nebude povolán, ale je tu úkola, úkol komise reprezentovat Unii ve vnějších vztazích při dojednávání dohod. A jak už jsme uvedli u této vízové dohody, vždy budeme ochotní a jsme ochotní k vám předstoupit a um, poskytnout informace. Tady se nejedná o všechny čínské občany, o běžné čínské občany, to není věc, která by byla zde na zítřek. Eh, jedná se tu o dohodu o usnadnění víz E, zatím, a to je věc, která byla e, podpořena e, summitem EU-Čína. Máme tedy mandát k těmto vyjednáváním o usnadnění vízového režimu. A lhůta pro pozměvací návrhy je 18. července 12 hodin a budou umožněny procedurální pozměňovací návrhy. Máte něco do bodu různé, bod číslo 21? Nejeví se to tak, takže se sejdeme 31. srpna a těm, kdo jste zde ještě setrvali, chci poděkovat a zejména chci poděkovat tlumočníkům, kteří byli vždy vynikající při našich zasedáních, eh, kdy eh, tak obětavě eh, nám eh, tlumočili. Chci poděkovat také eh, zaměstnancům, technickým zaměstnancům, ceremoniářům, všem. A samozřejmě také poslancům a, a i těm, kdo tu nejsou. A všem vám přeji krásné léto a uvidíme se až na konci léta.